komise které se týká stavu jednání o evropské bankovní unii. jak vidíte dochází k výměně komisařů eh, vítám mezi námi pana komisaře barniera i very much welcome mr barnier here and eh, if i can if you would eh, pokud jste připraveni, tak eh, vám předám slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vás zde všechny srdečně přivítat. Dobré ráno. Tato rozprava před eh, tak důležitým hlasováním o zásadním komponentu bankovní unie je velmi důležitá. Přesně pět let. Pět let po úpadku banky Lehman Brothers nesmíme zapomínat, že my společně, ministři, komise, parlament, tady provádíme agentu, agendu, která je utvářena odhalenou iniciativou, která je reakcí na tuto krizi. Chceme se poučit z toho, co se stalo Nechceme, aby daňoví poplatníci museli opětovně platit za chyby, ke kterým došlo v bankovním světě. Chceme posílit bankovní sektor, chceme tam mít jasná kritéria pro vybavení vlastním kapitálem. Pán Karas se tímto zabýval. Máme single rulebook, který platí pro 180 evropských bank. To je naše nejlepší zbraň proti nebezpečí roztříštěnosti vnitřního trhu. A zároveň tím podporujeme rozmanitost, která je eh, pro mě velmi důležitá, stejně tak jako pro vás. Pak máme jednotlý mechanismus dohledu pro banky. Za to byly jako zpravodajové odpovědní pan Giegel a paní Tyson. Dále se máme více než 600 bank rozšířené eurozóny, které budou harmonizovány, harmonizovaným a koordinovaným způsobem dohledovány. E, a to pod vedením Evropské centrální banky. Já bych tady chtěla pochválit způsob vedení Evropské centrální banky e, pana Draghiho a rovněž práci což umožní, aby během příštích měsíců mohla být eh, vytvořena nová dohledová rada. I další členské státy budou mít možnost se později připojit eh, ke jednotnému mechanismu dohledu, ale vážení poslanci, z mého pohledu bychom neměli být ještě spokojeni či usnout na vavřínech. Před námi je ještě mnoho práce. Jednotný mechanismus dohledu je přirozeně velmi důležitým aspektem, ale je to pouze jedna důležitá etapa směrem k bankovní unii. Ozdravení a posílení bankovních bilancí. To, to je třeba ještě dokončit tak, aby banky byly robustní. Zcela zásadní přitom je i jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, který bude mít přesná pravidla a předvídatelná pravidla, tak, aby skutečně banka, která se eh, dostane do potíží, si své problémy řešili sama a ne, aby eh, za na takovouto banku museli platit daňoví poplatníci je třeba, abychom skoncovali se systematickým zachraňováním bank ze strany veřejného sektoru. Je důležité, aby akcionáři bank na prvním místě platili za eh, úpadek bank a ne jenom poplatníci. Práce na tomto trvá více než rok. To je ovšem normální, protože ta reforma je velmi komplexní. Týká se to i tématiky právní jistoty pro věřitele a akcionáře. Musí eh, moci předvídat, eh, jaké ztráty na ně dopadnou v případě úpadky banky. A rovněž je třeba ovšem, aby tam byla jistá flexibilita, tak, aby eh, fond pro úpadky byl schopen část těch ztrát zachytit. Triology probíhaly v pozitivní náladě a já chválím odhodlanost spoluzákonodárců, zejména pana zpravodaje Gunnara Heckmarka. Pro finanční stabilitu a dobré fungování eh, mechanismu pro řešení bank je důležitá jsou důležitá jasná pravidla. Máme tady ten single rulebook, pak zde máme to vytvoření toho jednotného mechanismu pro řešení problémů bank, který já jsem navrhl za komisi. Tento mechanismus je jasný, opírá se vlastně o radu, která se bude věnovat problém, řešení problémů bank a toto celé zakryto bankovní unii. Máme zde jednotný fond za tímto účelem, do kterého budou eh, vkládat prostředky banky. Prostředky z tohoto fondu musí být rychle zmobilizovatelné tak, aby bylo možno zareagovat rychle na problémy bank a zachovat jejich zásadní funkce. Zítra a pořítří se setkám s ministry financí v Vilniusu a doufám, že parlament, který kolegyně Pereiro jmenovala zpravodajkou, se bude eh, velice dobře věnovat tomuto textu a do listopadu si vytkl velice cílevědomý harmonogram. Jednání členskými státy vedla k tomu, že zde máme jasný právní základ pro jednotný mechanismus pro řešení banky, to článek 114. Co se týče komise chci říci, že si nepřejeme nějaké další pravomoci v rámci smlouvy. Je důležité, abychom měli jasný právní základ a navrhuji, aby ten nový mechanismus řešení problému bank dal komisi co největší pravomoci, ale aby zároveň šlo i o spolupráci národních orgánů. Rovněž vás chci ujistit a zajistili jsme to, že všechny zájmy budou zohledněny. A to jak zemí, které jsou v eurozóně, tak zájmy zemí, které jsou mimo eurozónu. Vše toto je ošetřeno. Všechny příslušné národní orgány, kterých se bude týkat ukončení činnosti nějaké nadnárodní banky, všechny budou skontaktovány a zapojeni procesu. Pokud jde o jednotný mechanismus eh, řešení problémů bank a veškeré orgány, které jsou v tomto činná na rámec bankovní unie, vše toto bude upravené příslušnou směrnicí. Toto tedy vše jsou body, které budou předmětem našich diskuzí během příštím týdnu. Máme tady názorové rozdíly mezi parlamentem, komisí a členskými státy. Já to vše velice pozorně sleduji, ale pevně věřím, že se nám podaří společně dospět k řešení, které budou schopné akceptovat všechny zúčastněné strany, tak jak se nám to podařilo v případě dohledu uvnitř eurozóny. Já doufám, že se nám naše práce podaří dokončit do konce roku, nejpozději do konce března příští roku. Dámy a pánové, toto je historická příležitost, jak završit bankovní unii a vyřešit hlavní zdroj financování naší ekonomiky. 70 5 naší ekonomiky je financováno právě pomocí bank. To je tedy hlavní zdroj financování banky, ale banky jsou zároveň hlavní zdrojem rizika a zranitelnosti. Chceme dosáhnout stability, chceme, aby banky mohly fungovat a aby sloužily k tomu účelu, ke kterému fungovat, e, sloužit mají, totiž aby financovali reálnou ekonomiku, občany, spotřebitelé a firmy. Děkuji vám za pozornost a těším se na rozpravu. Děkujeme, eh, pane komisaři, dovolte mi učinit jedno oznámení. Vzhledem k rozhodnutí konference předsedů eh, nebude k, tomuto bodu probíhat procedura podle modrých karet ani procedura catch the eye. Jako další promluví pan Gigold, pan zpravodaj. Zejména milá kolegyně Tyson, chci říci, že dnes je velkým krokem směrem vpřed k evropské musí jednocení. Národní orgány dramaticky selhaly před krizí v tom smyslu, že tu krizi nerozpoznali a že ji nezabránili. Souvisí to také s tím, že blízkost mezi bankovními instituty a národními dohledovými orgány byla příliš velká, byli si příliš blízcí. Proto tedy parlament již od roku 2010 napříč frakcemi požaduje, aby velké banky podléhaly eh, evropskému bankovnímu dohledu a abychom tady měli samozřejmě také jednotný mechanismus pro řešení problémů bank na evropské úrovni a odpovídající fond. Dnešní den je ten den, kdy tady řešíme otázku dohledu nad bankami a podařilo se nám to tedy dořešit. Pokud ovšem nyní bankovní dohled přenášíme na evropskou úroveň a usídlíme ji eh, v rámci ECB, co se týče velkých bank, tak je to samozřejmě koncentrace politické moci. A koncentrace politické moci si vyžaduje demokratickou kontrolu, silnou parlamentní demokratickou kontrolu. A proto bylo zásadní a i nadále je, že jsme se postarali o to, aby Evropský parlament obdržel silné eh, pravomoci pro kontrolu. Budeme jmenovat předsedu nového kontrolního grémie a budeme mít přitom volbu. Nepředloží se nám pouze jeden kandidát či kandidátka. Dále budeme eh, rovněž jmenovat toho místo předsedu, který vzejde z řad Evropské centrální banky a dáme si pozor na to, zda to bude skutečně osoba, která bude brát demokratickou kontrolu vážně. A potom, eh, pokud nebude nový evropský dohled eh, řádně fungovat, tak smí musíme eh, vlastně svolat orgán, vyšetřovací parlamentní výbor, který se tomu bude věnovat. Dále eh, dostaneme veškeré zápisy nového dohledového grémia a eh, pokud tam nepůjde o obchodní tajemství, tak vše ostatní se parlament dozví, protože parlament, který nemá žádné informace, který nic neví, nemůže nic kontrolovat. Pro občany, ale také pro dotčené finanční instituce je důležité, aby tady si uvědomili, že více evropské spolupráce neznamená méně demokracie, ale v tomto konkrétním případě to naopak znamená mnohem více demokracie, neboť práva, která my máme jako Evropský parlament, jsou silnější a větší, než měly doposovat eh, parlamenty národní vůči jejich bankám a bankovního dohledu. Navzdory tomu je toto řešení jen to druhé nejlepší. My jsme neměli jako prioritu to, aby evropský dohled se vykonala v rámci Evropské centrální banky. My tady jsme zavázáni smlouvám a bohužel z tohoto důvodu nemůžeme tak přísně oddělovat měnovou politiku a fiskální politiku, jak bychom si přáli. A rada sice přispěla v tomto směru, ale bohužel litujeme, že velké pojišťovny, které jsou spojeny s bankami, velice úzce nebudou podléhat evropskému dohledu. Jako cena pro Evropský bankovní dohled bylo zaplaceny změny v rámci Evropské eh, bank, eh, agentury pro bankovnictví EBY. Toto jsme takto museli přijmout, byl to kompromis, budou tam změny v rozhodovacích postupech, je to tam takové komplikované hlas, komplikovaný hlasovací postup a bylo by to třeba ještě změnit. Parlament dosáhl toho, že jak EBA, tak nový bankovní dohled v rámci ECB budou muset přistupovat proporcionálně v budoucnu k malým bankám a budou si muset dávat pozor na to, aby větší bankovní dohled nevedl k tomu, že eh, se tady dojde k nějakému eh, jaksi nerozdílému přístupu s různými typy bankovních obchodů, že se tady bude nutit do nějaké jednotné linie. My si musíme uvědomit, že tady máme tedy z evropského hlediska odpovědnost a proto potřebujeme co možná nejrychleji Evropský fond pro řešení problémů bank a Evropský úřad, orgán pro řešení problémů bank. My jako parlament musíme postupovat velice rychle, co nejrychleji musíme jmenovat předsedy, tak aby nový dohledový orgán mohl co nejrychleji začít pracovat. Musíme se postarat o to, abychom přísně kontrolovali rozvahy bank a musíme se postarat o tom, abychom skutečně naši kontrolní náš práci prováděli velice důkladně a abychom zejména se dávali pozor na to, aby měnová politika a dohledová politika v rámci ECB byly skutečně tak odděleny, jak jsme se na tom společně dohodli. Děkuji. Děkuji. Teď dostane slovo paní Thyssen. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo, eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři a kolegové. Eh, včera jsme slyšeli rozpravu ke stavu Unie, dnes hovoříme o stavu bankovní unie. A přichází to skutečně v pravý čas. Pakliže chceme dosáhnout něčeho nového, musíme začít důrazně tlačit na to, abychom konečně krizi hodili za sebe a postupovali vpřed. Ovšem, eh, ačkoliv krize už je doufejme skutečně za námi, eh, neznamená to, že můžeme začínat usínat na vavřínech. Musíme naopak s obnoveným nasazením se snažit, aby bankovní unie skutečně vznikla a aby fungovala protože to není pouze jeden ze základních kamenů eh, Evropské hospodářské a monetární unie. Je to také důležitý krok na obnovu důvěry eh, našich občanů, aby naši občané opět viděli, že je smysluplné investovat do udržitelných dlouhodobých projektů, které vytvářejí pracovní místa. Pane předsedo, eh, za chvíli budeme hlasovat. A e, to hlasování bude znamenat, že Evropská centrální banka dostane nové pravomoci. To bude představovat významný posun v pravomocích a možnostech. E, tento postup nám trval zhruba rok. A já společně se Svenem Giegoldem e, jsme k tomuto byli zpravodaji. A teď se musíme zaměřit na ostatní témata, abychom vytvořili úplnou a fungující bankovní unii. To je koncový cíl této zprávy pro zlepšenou Evropskou a monetární unii. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, udělali jsme již mnoho pro to, abychom zajistili lepší prevenci a vyšší míru opatrnosti a inspekce v oblasti bankovnictví. Všichni chtějí přísnější dohled nad bankami, ale to znamená často velmi bolestivá rozhodnutí. A na to musíme mít náležité nástroje a způsoby pro, nacház- pro zacházení s peněžními prostředky a právní jistotu, aby nedocházelo k fragmentaci na vnitřním trhu. To je velmi důležité. Já jsem přesvědčena, že v duchu toho návrhu, který byl předložen parlamentu, můžeme postupovat i dále. Musíme teďko, eh, teď to jednotnou příročku vyplnit řádnými pravidly, která zajistí náležitou ochranu spořitelů, eh, která zajistí přeskoumání struktury bank, protože konec konců každý členský stát si hrabe na svém písečku bez jakékoliv koordinace. Je potřeba zajistit evropské řízení pro evropskou obnovu a například také evropský systém pro zajištění pojištění vkladů. Jedině tak získáme zpět důvěru našich spotřebitelů. Jedině tak vytvoříme vzkvétající systém. Jedině pomocí fungující bankovní unie. Pokud se nám to podaří, tak nám lidé konečně snad začnou věřit, když jim budeme říkat, říkat, zítra bude lépe, než bylo včera. Budeme mít inteligentnější, silnější a spravedlivější bankovní systém a ukončíme krizi. Děkuji. Děkuji vám a teď začínáme s mluvčími za jednotlivé frakce. Jako první paní Wortman Kohl. Ja, wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Um, známky ekonomického um, oživení se projevují. Nicméně současně je nedůvěra eh, v bankovnictví a ty členské státy, které nejvíce utrpěly eh, krizí, tak eh, tam je to nejhorší. Podniky, malé podniky mají problém získat úvěry nebo musí platit vysoké úroky, což stojí pracovní místa, protože malé podniky jsou motorem růstu ekonomiky. Proto je důležité, aby ECB e, e začalo fungovat. Hlavním, jeden z hlavních pilířů bankovní unie e, je to, ale mm, není to bez bezproblémové. EKB má nezávislou funkci měnovou, má funkci dozoru mm, veřejné odpovědnosti mm, či Evropskému parlamentu, pokud má být legitimní. EPP souhlasí s tou dohodou, s dohodou a já chci poděkovat zpravodaji a vyjednávacímu týmu za jejich dobrou práci. Bankovní unie ještě není. Příští rok budou další překážky předtím, než dohled eh, CB začne fungovat. Eh, řešení, mechanizmy řešení krize jsou základním pilířem bankovní unie. Pokud banky nejsou zdravé, tak je nutné zásadně tím způsobem zasáhnout na evropské úrovni. A moje frakce eh, považuje váš návrh, pan komisaře, za dobrý, jde správným směrem, ale musíme ho doplnit a musíme eh, vést další jednání. Mm, jako stínová zpravodajka pro EPP mohu říci, že ehm, je nutné nalézt dohodu v radě před volbami a v příštích měsících musí parlament zaujmout nějak, e, musí zaujmout jasné stanovisko. Je to naléhavé, e, musí existovat nutné pravomoci na řešení krizí na evropské úrovni, jak e, k tomu vyzývá pan komisař. Předseda ECB má před sebou obrovské množství práce, aby nový dohled fungoval už začátkem příštího roku. Banky se s, e, s tím musí uh, naučit žít. My um, jsme viděli podporu ze strany bank, co se týče e, kvality, hodnocení kvality aktiv. Kdo to o tom bude rozhodovat? Vy, ECB nebo eh, kdo jiný, protože hodnocení aktiv je věc, kterou eh, dělá ECB, ale musí tady být určité oddělení měnové a bank, měnového bankovního dohledu. A ta, to rozdělení se začíná ztrácet, protože nezávislost je nutná, je zásadně nezbytná. Nemůžeme, toto, my nemůžeme fungovat jako poroda, porota v této věci. Bude to bankovní dohled společně s pomoci mm, poravějícím bankám a to je nutné na obnovení důvěry v náš bankovní sektor. Musíme uh, přerušit vazbu mezi eh, orgány, eh, státními orgány a bankami. Můžeme podpořit oživení, pokud banky budou schopny fungovat a dělat svoji práci, poskytovat úvěry podnikům a domácnostem. Děkuji. Další řečník je paní Ferrera. Pane komisaři, milí kolegové, evropská reakce na krizi byla příliš slabá, byla nedostatečná a přišla příliš pozdě. Avšak až bude na konci tohoto mandátu hotová bankovní unie, tak budeme mít skutečně za sebou zásadní eh, kroky vpřed po krize. My potřebujeme, aby banky vykonávaly svou zásadní funkci v ekonomice. Pokud banky svou základní funkci v ekonomice již nevykonávají a věnují se spekulativním hrám a vysoce rizikovým obchodům, tak banci vlastně spochybňují eh, jaksi fungování celého společenství národa. Banky produkovaly toxické produkty, finanční systém nebyl regulovaný, což dovolilo to, že se banky eh, mnohokrát skontaminovaly. Eh, Potom ta bublina praskla, celý systém byl ohrožen, státy museli zachraňovat banky a zároveň <laughs> je financovat. Takže to bylo, eh, a banky zase musely financovat státy, takže to byla taková smrtící spirála, která téměř zabila Euroevropskou unii, uvrhla je do velké krize a proto třeba, abychom se z tohoto historického katastrofy poučili. Bankovní unie nyní se začíná stávat realitou, ale je důležité, abychom nestráceli svůj reformní zápal. Parlament se tomu věnuje a ukázal, že k tomu přistupuje rychle a vážně. Stejně tak komise. Nyní tady vlastně stavíme budovu na třech pilířích a to, ta budova bude v pořádku pouze, když ty pilíře budou solidní v jednotném ruku. Tr, trhu máme tady do, pravidla pro banky a pravidla dohledová a ty musí být také jednotná, pokud máme jednotný trh. Nyní tedy dokončujeme první pilíř. Máme tady legislativu, která dává ECB vlastně do středu jednotného systému dohledu, pak tady máme e, spolupráci s EBO a s národními e, dohledovými orgány. Parlament eh, má aktivní účast na jmenování odpovědných eh, pracovníků v ECB, kteří se budou věnovat dohledu. To je správné. Ale nebude nám stačit mít společná pravidla, pokud banky, které budou eh, procházet krizí, budou jaksi vráceny národním orgánům a zachráněni z peněz daňových podniků, eh, poplatníků. Nová legislativa, kterou tady připravujeme, se snaží tomuto zabránit. Chce, aby za úpadky bank platili akcionáři, ne daňoví poplatníci. Před létem komise předložila návrh na vytvoření jednotného Evropského fondu pro řešení problémů bank, které budou financovány samotnými bankami. Znovu se otevřelo vyjednávání mezi parlamentem a radom o třetím pilíři harmonizace za eh, fondů, kteří eh, poskytují záruky za vklady. Není to ještě hotové, ale vidíme, že eh, se snažíme něco dělat, nejsou to pouhá slova. Za námi jsou činy. Tento parlament již v zprávě vlastní iniciativy navrhl odpovídající instrumenty, to bylo v roce 2010. Vyjednávání stále probíhá a tady máme stále by riziku, že se jaksi ustoupí z toho, čeho jsme jich dosáhli, ale evropští občané mohou počívat s aktivním Evropským parlamentem, který odhodlaně se bude věnovat vytvoření Evropské bankovní unie, která bude chránit peníze daňových poplatníků vkladatelů, střádatelů a bude je schránit před riziky, které oni na sebe nikdy z vlastního rozhodnutí nevzali. A doufáme, že i na radě bude panovat stejně odhodlaný duch. Ekonomická a sociální katastrofa, která stále přetrhává v důsledku krize z roku 2008, nám nedovoluje, abychom se vyhýbali odpovědnosti. Děkuji, eh, dávám slovo dalšímu řečníkovi a tím je paní Gulár. Děkuji vám, pane předsedající Pane komisaři, dámy a pánové, můžeme si říci konečně, konečně jsme překonali tu další překážku v tomto dlouhém závodě, ale Nejsme sice tady ještě v cíli, ale každá překážka znamená další úspěšný krok správným směrem a Sven velmi správně děkoval Marian za odvedenou práci. Je to skutečně velký krok, zejména když si vzpomeneme na to, že Evropský parlament v zprávě Delarozie žádal o více integraci. Eh, bylo to v roce 2010, ale něco takového bylo tehdy naprosto nemyslitelného. Takže možná si skutečně můžeme trošičku poplácat po ramenou, pane komisaři, aniž bychom byli příliš eh, jaksi nabubřelí, ale eh, je to zkrátka fakt. Podívejme se na to, co to bude znamenat pro ECB. Je to velká nová zodpovědnost, je to velmi důležitý nový krok, protože ten striktně monetární mandát se rozšiřuje a i v diskusích s nimi bylo jasné, že zde bude potřeba vytvořit jakýsi systém odpovědnosti, který v minulosti nefungoval. Takže rozhodnutí o implementaci, eh, která bude činit ECB, budou velmi, velmi důležitá. Jsou zde však dvě věci, které mě mrzí. Jednak eh, neustále se zde potýkáme s tím dilematem eurozóna, ne eurozóna, chceme být co nejinkluzivnější. Já si myslím, že země, které nejsou součástí eurozóny v současnosti, a budou v tomto novém systému, by e, do něj měly být nějakým způsobem zavázány a ne, aby nám okamžitě utekly, jakmile se něco e, třeba začne jim nezdát. Konec konců fungujeme v kontextu vnitřního trhu a tím pádem můžeme mít veto ze strany členských států, které jsou součástí tohoto trhu, ale svět není ideální. E, ano, to usnesení je velice důležité. Guy Verhofstadt to včera říkal, chceme Eh, ten text, o to usnesení o tom fondu pro řešení krizí co nejdříve finalizovat. Ale fakt je, že všechny ty skvělé projevy o růstu jsou vlastně projevy o tom, že se nám ta mise nedaří dotáhnout do konce, což se nám snad teď daří. Děkuji vám. Jako další pan Lamberts. Uh, oui. Ano, děkuji pane předsedo. Vážení kolegové, Především eh, tady jde o demokracii, jinými slovy, jak mohou politické orgány eh, převzít kontrolu nad finančním sektorem, který eh, se bránil jakékoliv regulaci. Kromě toho je nutné zajistit, aby ta pravidla, která ještě platí, byla respektována. Národní dohled nezabránil tomu, aby řecké, německé a další banky investovaly, pokud to je to správné slovo, do španělských, jirských, eh, španělského stavebního boomu. Nezabránili jim v tom eh, investovat do subprime trhu v USA, nebránili jim ve fúzích a akvizicích, včetně té, která stála život Fortis eh, ve snaze eh, koupení BM Amro. Takže toto je velký krok vpřed. Něco, co si parlament přál. Každopádně my jsme volali po integrovaném dohledu a po eh, dohledu nad evropskými bankami. Bez pochybu to bude trošičku obtížnější, bude eh, potřeba větších omezení než do posud, protože tady byl určitý vztah mezi národním dohledem a národními bankami. To byl takový útulný, pohodlný vztah. Teď se bude testovat především kredibilita. Tedy, když velice pečlivě proskoumáte kvalitu aktiv v bankách v příštích měsících, tak ehm, to bude ještě přísnější než, tak, zátěžové tresty, testy, které mm, byly mimo. Tyto ECB eh, eh, e nemá do, nutné zkušenosti. Otázka je, zda bude schopna získat potřebné know-how a aby měla sílu a hloubku, aby měla skutečnou řádnou kontrolu nad těmi eh, bankovními institucemi. Eh, dále demokratická odpovědnost, eh, informování parlamentu. My víme, že je jedna věc, že CB je nezávislá, žádlivě si střežila svoji nezávislost. Uvidíme, zda tedy bude skutečně platit eh, duch i litera zákona, co se týče odpovědnosti, politické odpovědnosti. Děkuji, paní Swinburne. Eh, jednotný mechanismus dozoru eh, má být součástí no, bankovní unie v eurozóně, ale pak je tady několik aspektů, které ještě nejsou hotové. Eh, program garance vkladů, společný fond na řešení problémů pro banky v problémech ani a další. Ani jeden z těchto věcí nebyla vyřešena. Tentokrát je důležité vytvořit správnou architekturu. To je zásadní pro všechny, které jsou v rámci i mimo jednotný mechanismus dohledu. Tuto um, mechanismus budujeme opatrně a pečlivě. Všechny záruky demokratické odpovědnosti, na které jsme zvykli v národním kontextu, byly e, zajištěny v této celoevropské struktuře. ECB jako nezávislý dohled si měla být vědoma, že nezávislý neznamená, že se nemusí odpovídat. Ehm, parlament trvá na interinstitucionální dohodě, která dává parlamentu větší kontrolu nad rozhodnutím z ECB ohledně bankovního dohledu. Máme systém, dle kterého parlament by měl být schopen ehm, porozumět a vysvětlit občanům eh, obtížná rozhodnutí, které bude muset přijímat ECB vzhledem ke stavu banka ekonomiky. Naše frakce chce, aby měnová politika, dohledová politika ECB byly odděleny. Měnová politika vždy musí být mimo politický vliv. Toho mm, bylo, doufejme, e, dosaženo. Jsou tam e, oddělení zaměstnanci a mechanismy. E, rada, dohledová rada musí být co navržena správní radě ke schválení. Skupina ECR má více členů mimo eurozónu než v rámci eurozóny. Někteří eh, se přihlásili k euru, moje země ne. Eh, já chci poděkovat členům vyjednávacího týmu, především paní Tysona Svenu Gigodovi, aby, eh, protože aby bankovní unie fungovala, tak musí zohledňovat potřeby nečlenů eurozóny. Tento balíček vytvoří jednotný bankovní dohled pro eurozónu při respektování integrity jednotného trhu. Tolik eh, eh, bank eurozóny eh, funguje přes hranice, včetně bank mimo eurozónu a tento mechanismus je důležitý pro všechny. Vím, že pro některé poslance bylo obtížné podpořit dvojí hlasovací strukturu v rámci Evropského bankovního orgánu. Přesto eh, do, eh, zaručení jednotného trhu pro ty, kteří jsou mimo eurozónu, je dalším klíčem budoucí stabilitě a oživení. Evropský projekt, který nezohledňuje realitu, eh, to je důvod, jeden z důvodů, proč jsme měli dluhovou krizi v eurozóně. Kolegové, kteří pracují na bankovní unie, jsou velice otevření názorům těch, kteří jsou mimo ten eh, dohledový režim. Eh, umožnit eh, těm, kdo si rozhodnou zůstat mimo tento systém, má zásadní dopad praktický na naše voliče. Euro zóna je realitou v rámci širšího trhu. Děkuji, pan Klute. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, nutnost Evropské bankovní unie a Evropského bankovního dohledu je bez pochyby. A myslím si, že v mě v tomto podpoří velká většina tohoto parlamentu. Ale ten způsob, jakým se ten bankovní dohled má vytvořit a vybudovat, tak tam mám jisté pochyby. Za prvé, a už bylo to tady poznamenáno, zůstává problém, že bankovní dohled zůstává omezen pouze na eurozónu, namísto aby se toho, aby se vztahoval na celý jednotný vnitřní trh. Tímto tady ten takovýto slepenec, který jsme dříve měli, zůstává a došlo pouze k tomu, že určité ty útržky v tom slepenci, ty menší se tedy jak se slepily dohromady a máme tam jeden větší. Co se týče ECB, a mno, často se o tom diskutovalo v ekonomu a ve vyjednávacím týmu, zda tedy mám ten dohled provádět ECB, protože to jí dostává do trvalého napětí vůči orgánu EBA a s tím budou problémy a bude to pouze těžko vyřešitelné. Další problém je nárůst moci v rámci ECB. O tom se také velice často podrobně diskutovalo. Ale v rámci vyjednávání o interinstitucionální dohodě se je také ukázalo, jakým, jak obtížné je Eh, zvládnout ten problém kontroly bankovního dohledu a ECB. Eh, velkou většinu se nám podařilo prosadit, ale zůstává tady skutečně velký otáznik, jak tedy trvale dořešit tento problém. Z mého pohledu jsou tam skutečně závažné konstruční chyby. A v tomto legislativní období je to již druhý pokus etablovat evropský bankovní dohled. Ten první pokus více či méně stroskotal a já mám své pochyby o tom, zda tento druhý pokus, který je také pouze částečným řešením, skutečně přispěje ke stabilizaci bankovního sektoru, nebo zda spíše nevytvoří více problémů, než jich vyřeší. A nyní tady souhlasím se Svenem Gigolem eh, určité věci prostě vyplývají z Lisabonské smlouvy, ne z toho vyjednávání, ale tady samozřejmě je ve hře i rada. Rada je jediná instituce, která by na tomto místě mohla něco změnit. A Leží to, je to opravdu, je to na radě, aby vytvořila smluvní předpoklady pro to, aby ta komplexní obšírná bankovní unie, jak ji tady požadovali a popsali předřečníci, aby skutečně během příští let mohla být etablována a prosazená. Já doufám, že Rada si je věnovat této odpovědnosti a že před ní nebude uhýbat, ale že jí dostojí. Děkuji. Děkuji a teď dávám slovo panu Morgantimu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nemám nic proti většímu dohledu nad bankovním sektorem. V minulosti, pakliže by tyto eh, pojistky existovaly, nebyla by byla ta situace tak tragická pro mnoho bankovních institucí. Pan Draghi tu dnes není, ale ptám se, kde byl, eh, když eh, padala ta rozhodnutí o Monterey Piasky, Siena a tak dále, což byla rozhodnutí, která přesně na něj měla vliv. Kde byl, když se ty krize kumulovaly jedna na druhou? Myslím si, že eh, to byl takový veliký kolotoč s penězi, který nebyl na první pohled vidět. A mnoho finančních poradců, banky jako Goldman Sachs. A konec konců i Mario Draghi jistě mnohé věděli, co nám neříkali. Doufejme, že e, tento dohledový mechanismus tentokrát snad už konečně bude fungovat. Doufám, že nebudeme muset zachraňovat všechny banky, které mají potíže. Je určitě potřeba postarat se o ty instituce, které eh, schraňují těžce vydělané peníze našich občanů, ale e, prosím pěkně, peníze našich daňových poplatníků nelze využívat v tom pomyslném kasínu a e, zahrávat si s nimi. Musíme se zamyslet nad tím, jaká, jaké jsou naše nejdůležitější úkoly a těmi se řídit. Děkuji a jako poslední pan Zilstra. Děkuji vám mnohokrát, e, pane předsedo. Pane předsedo, Evropská centrální banka uh, už není nezávislá. Měla být nezávislá podle smlouvy, ale uh, tak trošku se transformovala do politické instituce. Podle smlouvy nemáme financovat země. Ale fakt je, že ECB se asi odpoutává od svých základních úkolů a v tomto dohledovém režimu bude jednoznačně porušovat smlouvy ještě jednou protože eh, velmi zapálení příznivci těchto opatření se budou řídit článkem 282 a budou hledat nové možnosti. Například Dexia měla hodnocení velmi dobré banky, eh, Kyperská banka rovněž eh, a mm, takových bank je celá řada. A my si teď myslíme, že evropský dohled najednou něco změní. Konec konců ale to není jeho účel. Bankovní dohled není hospodářská věc, je to politický handl. Eh, protože jakmile začneme dohlížet nad bankami, které mají přístup k evropskému kapitálu, tak se objeví další problémy. Eh, budou to totiž instituce, kterou bude, které budou mít eh, přístup přímo k úsporám lidem. To je přesně snaha Evropské komise, komise, eh, to znamená vytvořit Evropskou federaci, kde se dohody aplikují nebo neaplikují podle eh, současné nálady a myslím si, že v očích občanů to nepřinese nic dobrého. Toto je naše pošl- poslední možnost se z tohoto trendu vymanit a doufejme, že se nám to podaří. Děkuji vám a na závěr dám slovo ještě panu komisaři Barnierovi. Prosím. Pane předsedo, děkuji. Děkuji všem, kteří vystoupili. Děkuji vám za dnešní rozpravu a také za vaše návrhy a za váš zápal v minulých měsících. Tak, jak řekla Marian Tyson, bankovní unie, kterou budujeme, je dnes tak daleko, že pomocí vašeho hlasování vznikne její první pilíř. Cílem je obnovit důvěru občanů, střadatelů, která byla poničena krizí. A chceme obnovit nejenom důvěru občanů v banky, ale také v Evropu. A ukázalo se, že jde i o důvěru ostatních regionů světa vůči Evropě. Je důležité si uvědomit, že pokud se nám podaří dokončit náš cíl, tak skutečně Evropa bude důvěryhodnější pro ostatní regiony světa. Souhlasím s vámi, že je třeba jednat velmi odhodlaně, tak aby ten první pilíř bankovní unie, ten evropský záchranný mechanismus, skutečně vznikl a aby stál na pevných základech. Děkuji vám za podporu, děkuji vám za práci, kterou jste odvedli Paní Gulá připomenula, že pan Perhovstav včera řekl, že je třeba, abychom pokračovali vpřed, co možná nejrychleji. Již jsem tady zmiňoval, že se setkám s ministry financí zítra a oni jistě eh, ta, to vaše slova přivítají. Pane Morgantini, my jsme toto ještě neuzavřeli, ještě to není konečná podoba. Nové nařízení o stínovém bankovnictví, na tom pracujeme a předložíme rovněž návrh na úpravu fungování referenčních hodnot, benchmarku, pak to jasné rozdělení rizik oblasti investování bank a tradiční činnosti bank je jejich činnosti vůči spotřebitelům. Souhlasím s vámi, že toto jsou všechno věci, které je třeba ještě dotáhnout do konce. My jsme se tomu věnovali skutečně z plných sil, pracovali jsme na tom všichni. Chtěli jsme, aby bylo jasné oddělení úkolu Evropské centrální banky. Ta původní základní úloha, ta nezávislá, co se týká uh, tedy měnové politiky a dodržování měnové stability. A pak tady máme tu novou úlohu, ten nový úkol a to je ten úkol dohledový, ten nyní specifikujeme. Paní Swinburne, souhlasím s vaším názorem, tak jak řekla Sylvie Goulart, že v jednotném mechanismu dohledu musí mít určitou úlohu a své místo i země, které nejsou či ještě nejsou členy eurozóny takové země, které se budou chtít dobrovolně tohoto účastnit, veškerými právy povinnostmi při respektování integrity jednotného vnitřního trhu. To mi leží na srdci stejně jako vám, paní Wortman Kohl, děkuji vám za podporu. Pan Lamberts hovořil o vyhodnocování a rozvahách bank, to je velmi důležitá otázka. Evropská centrální banka to chtěla učinit předtím, než převezme svou úlohu v oblasti dohledu. To je velmi důležité. A je třeba k tomu přistupovat přísně a velice metodicky, tak jak to podotkla také paní Wodman Kohl. Měl by to převzít nějaký třetí subjekt, nějaká nezávislá strana. Zároveň je ovšem logické, že pokud centrální banka bude tedy vykonávat dohled, tak musí být informace o rozvahách bank. Bankovní úřad by měl provádět vyhodnocování ve všech 28 členských státech. Paní Wortmann Kohl poukazala na to, že nezávisle na to, kdo to bude dělat, že třeba to dělat seriózním způsobem a hloubkově se zohledněním veškerých potřebných aspektů. Pan Lambert dále hovořil o otázce kompetencí a moci, kontrolní moci, kterou jste požadovali, aby měl parlament. Požadovali jste to, chcete, aby tady to eh, skládání účtu, odpovědnost vůči parlamenty. Já jsem velice rád, že tady eh, vy Evropská eh, centrální banka se otevřely interinstitucionální dohodu. Já chápu vaše obavy, vaše snahy, jste demokraticky zvoleným orgánem a právě chcete být součástí tohoto kontrolního mechanismu. Jistě jsou tam určité důvěrné informace, to je třeba chápat, které není možné zveřejňovat, ale Mám velkou radost z vyváženého kompromisu, který doufám za chvíli při hlasování potvrdíte. Takže opakuji ještě jednou, nesmíme usnout na Vavřínech, ještě jsme nedokončili vše. Mám radost z toho, co jsme již učinili, ale skutečně spokojen budu až e, v roce 2014, až budeme mít skutečnou bankovní unii. Nyní musíme vytvořit základy a ty musí být velice solidní a pak přijde druhý pilíř, to je ta záchrana. Na tom budeme nyní velice odhodlaně pracovat kolektivně s vervou. To je z mé strany vše. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři, děkuji všem řečníkům. Tímto uzavírám rozpravu a schůze je přerušena do hlasování, které začne ve 12 hodin. Děkuji vám.